důvody, proč jsme zaváděli některá opatření, takže komise bude velice pečlivě pamatovat na to, abychom nezapomínali na minulost. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Tímto je debata a rozprava ukončena a hlasovat se bude za dva týdny v Bruselu na našem panárním zasedání. Další eh, zasedání se bude konat zítra v eh, úterý 20. dubna od 9 eh, do 1, potom od 3 do 8.30 a od 9 do půlnoci. Pořad jednání příštího zasedání byl zveřejněn a můžete je nalézt na internetových stránkách Evropského parlamentu. Tímto je jednání odročeno v 11 hodin. Přeji vám dobrou noc a děkuji také tlumočníkům